Dear colleagues. Vážení kolegové, můžeme začít? Všichni víme, že to není nejlepší rozvrh, teď v rámci plenárního zasedání, když je rozprava s prezidentem Van Rompuyem, ale my máme pevný program, máme toho hodně, takže přejdeme k bodu číslo 10, který se týká zavedení posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky. A Pravodajkou, ta navrhovatelkou je paní Evelina Gebhardt a parlament navrhuje posílenou spolupráci v oblasti rozhodného práva pro rozvody a rozluky. Musíme brát v úvahu, že to bude poprvé, kdy se používá tento postup, takže dáváme tedy slovo navrhovatelce paní Gebhardt a e, dále, pokud bude chtít komise k tomu něco dodat, tak si to poslechneme a samozřejmě budete mít slovo i vy. Paní Gebhardt, máte slovo. Ja, danke schön, Herr... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Ano, jde opravdu o novinku, jde o novou tendenci, co se týče té posilněné spolupráce v tomto tématu. A jak jistě víte, tak já nejsem příliš velkou příznivkyní tohoto, protože šlo o mezivládní nástroj. Já jsem nicméně Poté, co stroskotal první zákonný postup, jsem eh, se rozhodla tedy, eh, že budu postupovat jinak. Eh, viděla jsem, že není možné dosáhnout nějaké jednomyslnosti. Nicméně já jsem věděla, že občané potřebují toto téma nějakým způsobem vyřešit. To znamená, že jsem se rozhodla do tohoto postupu, do mm, procesu zapojit. Bývalý komisař nebyl zcela nadšený, moc se do tohoto tématu nevrhal a já jsem proto velmi ráda, že současná komisařka se rozhodla tohoto tématu opravdu chopit. Jde eh, tedy o to, že se eh, tento dosiér opět otevřel. Dnes už máme spolupráci 14 členských států, ne 9, jak to bylo předtím. To znamená, že teď už nejde pouze o malý kroužek států, které se eh, na tom chtějí podílet, ale je to opravdu větší kruh, v němž je i spousta z těch největších evropských států. Eh, na plénu minulý týden došlo opravdu k souhlasu, k většinovému souhlasu, co se týče zavedení posílené spolupráce v tomto tématu a já jsem si jistá, že pokud budeme pořádně na tomto pracovat, takže dojdeme ke správnému řešení. Eh, nejsme již eh, lead komitý, tak jak to fungovalo v minulém, za minulého mandátu, teď se E, celý ten jednací řád trošičku pozměnil, to znamená, že se e, tomuto, e, to, tomuto tématu věnuje Jury. My jsme ve minulém volebním období to měli trošičku složité, protože zpravodajem k tomuto tématu byl člověk, který byl hodně konzervativní. Já v tuto chvíli mám velmi dobrý, dobrou novinku nebo dobrou zprávu. Kolega Cvivka je daleko otevřenější, není tak restriktivní jako náš bývalý kolega z výboru Jury a já jsem si jistá, že budeme moci velmi dobře spolupracovat. Také jsme spolu hovořili o těch nejdůležitějších obsahových záležitostech, o kterých je třeba hovořit v rámci eh, této otázky. Eh, budeme to muset samozřejmě ještě verifikovat, ale já jsem měla pocit, Hovořili jsme tedy anglicky, to znamená, že to nebyl mateřský jazyk ani jednoho z nás. Já jsem z toho eh, našeho rozhovoru nicméně eh, pochopila následující. V první řadě potřebujeme jasnou úpravu, eh, jasnou směrnici, která bude daleko přátelštější eh, k občanům, ta je opravdu velmi, velmi důležité. Taky jsme se shodli na tom, že nechceme žádný eh, forum shocking, to znamená, že potřebujeme opravdu velmi jasná pravidla, která musí být dodržována hlavně v těch oblastech, ve kterých eh, se jeden partner chce nechat rozvést, ale ten druhý ne. To znamená, je důležité, aby tady byla stanovena jasná hierarchie a aby eh, to nebyl ten silnější z těch eh, partnerů, který se bude rozhodovat o tom, jaké rozhodné právo bude aplikované. To znamená, že všechny otázky, například týkající se poté svěření do péče a tak dále, tak to jsou věci, které se poté opravdu řeší u soudu, například u nás v Německu, ve Spolkové republice Německo, ve Francii vím, že to funguje trošičku jinak. Taky jsme došli ke schodě eh, v tom smyslu, že je velmi důležité i tam, kde existuje možnost volby, protože oba dva partneři se chtějí rozvést, tak aby i tam šlo o informovanou volbu. Eh, to je něco, co může nemůžete nebo nemůžete najít v tom návrhu, který máme právě v tuto chvíli k dispozici. To si myslím, že v každém případě musíme ještě přeskoumat a i v tomto smyslu já jistě předložím e, své návrhy. Já jsem nicméně pochopila, že cvan, pan Cvivka to vidí stejně jako já a že chce se ubírat tím stejným směrem. Já jsem mu také řekla, že tady vnímám ještě jeden problém, ale možná, že nám tady eh, rada nebo komise nás může trošičku informovat, tedy proč tomu, to udělali tak v článku 3 a 4. To bylo něco, co my už jsme eh, v posledním eh, mandátu vyškrtli, co se týče volby práva, to znamená podle jakého práva se bude řídit tato volba. A tady máme u bodu D že je to tedy e, právo soudu, ke kterému se odvolal nebo na který se obrátil s partnerů. To znamená, eh, že to vypadá, že to může být opravdu jedno, jaký jakýkoliv stát ze 27 členských států. To znamená, eh, že tady vzniká hned vazba na ten první soud Eh, na který se ten partner eh, obrátí. A to já bych tady chtěla trošičku vysvětlit, protože my jsme s tím posledně nesouhlasili. My jsme říkali, že to považujeme za velmi nebezpečné a přesně to stejné ustanovení máme teď tady zase na papíře a to stejné také, eh, co se týče čtyřky. To znamená ve chvíli, kdy se dva partneři neschodnou, tak tady v bodě D se opět hovoří o právě o soudu, na který se partner obrátil. A to já opět opravdu vnímám zase jako velký problém tohoto forum shopping. Takže je to v každém případě zase něco, co musí být přeskoumáno předtím, než řekneme, zda je to pro nás akceptovatelné nebo ne. Kromě toho, já považuji za velmi pozitivní, pozitivní, že v sedmém bodě se hovoří o veřejném pořádku. To je něco, co se mi opravdu líbí. To znamená, že se tady objevilo něco, co Evropský parlament vyjádřil v průběhu prvního čtení. To znamená, že tady vidíme, že jsme již přispěli eh, k poznění tohoto dokumentu. To znamená, že ano, my jsme přispěli, ale samozřejmě ještě máme před sebou eh, druhé čtení. Nicméně chci připomenout, že v minulém volebním období jsme měli velkou většinu a proto si myslím, že toto rozhodnutí Evropského parlamentu by mohlo být v tuto chvíli použito jako základ po vypracování stanoviska našeho výboru a pokud byste tedy s tím souhlasili, tak bychom mohli takto postupovat. Spravodaj mi také řekl, že chce pracovat opravdu velmi rychle a efektivně. Já jsem mu řekla, že členové našeho výboru s tím samozřejmě souhlasí, že také chtějí, aby se to, co nejdříve uzavřelo, kromě toho ten základ máme v podstatě už k dispozici a že co nejdříve chceme najít řešení, které bychom mohli poskytnout našim občanům, občankám. A také jsem řekla, že doufáme, že to bude stále více a více států, kteří se při připojí eh, k této aktivitě. Doufáme, že tedy eh, s námi bude spolupracovat i Švédsko, že se nabídne, že tedy bude chtít eh, s námi spolupracovat, protože my opravdu chceme postupovat pouze v zájmu našich občanek a našich občanů. My tady se nesnažíme o změnu národního práva, to kompetence ani podle smlouvy nemáme. Jde v podstatě o to dát občanům a občankám možnost zvolit si, právo, dát jim právo volby, aby se opravdu mohli informovaně rozhodnout, jaké právo bude rozhodným právem, aby se tady nejednalo za zevřenými dveřmi a to v souvislosti nebo s přihlednutím eh, k takovýmto lidem, kteří se eh, třeba nechali oddat podle evropského práva, ale v tuto chvíli už třeba žijí v jiném státě, tak je třeba se eh, zamyslet nad tím, zdali tedy, nebo jaké právo bude aplikovatelné v tomto případě těch, takovýchto manželských párů. Takže to vlastně bylo to hlavní, co jsem chtěla říci. Já samozřejmě se budu snažit pracovat co nejrychleji. Sekretary sekretariát mi řekl, že 27. září budeme hlasovat poprvé o návrhu a my, já si myslím, že bychom se měli opravdu vynasnažit, abychom toho dosáhli opravdu co nejdříve, tak aby eh, bychom co nejdříve měli právní úpravu, která bude smysluplná, která bude užitečná pro naše občanky a občany. E, já si e, vzpomínám i na spolupráci s paní Ingvert. Ta spolupráce mezi námi byla opravdu velmi, velmi dobrá. Hovořili jsme e, o situacích v různých členských státech, kde ve státech například, kde se mohou oddávat homosexuální páry, v jiných státech tomu tak není. Já si nicméně myslím, že ten návrh, tak eh, jak eh, na něm pracujeme, je velmi pozitivní. Samozřejmě musíme se snažit ho ale ještě vylepšit. To také uděláme. Děkuji, děkuji paní Gepard a teď si vyslechneme komisi, zástupce komise, kteří se nachází v tomto sále, pan Zaleský nebo paní Sastamojnem. Máte slovo, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych začala tím, že poděkuji Evropskému parlamentu za to, že jednal tak rychle a efektivně a dal souhlas prvnímu návrhu pro posílenou spolupráci jako takovou. To ukazuje, že komise a parlament jsou skutečně na jedné vlně myšlení v tomto velmi konkrétním případě. Dokonce i když je, a dokonce i skupina členských států může ukázat cestu do budoucna v takovém citlivém tématu, jako je rozhodné právo ve věcech rozvodu. Rovněž sdílíme přání zpravodajky aby to byla otevřená, posílená spolupráce, které by se účastnilo více států a měli by to udělat, protože my víme, že počet států vzrostl z původních devíti na čtrnáct, které jsou kryty vlastně tímto textem. Takže doufáme, že se další ještě přidají. A důvodem, aby se přidali ještě další, je právní text na vysoké úrovně. Tento návrh nařízení, který navrhujeme evropským občanům. V tomto návrhu jsme vyšli z návrhu projednaného v Radě a s Evropským parlamentem už minule. Je pravda, že jsme se snažili zohlednit připomínky předchozího parlamentu a snažili jsme se je zahrnout do textu. Alespoň některé jsme se snažili zahrnout do textu. A obecně se zaměřujeme na posílení spolupráce a na předvídatelnost v tomto nařízení a zde jakýmsi propojovacím faktorem toho rozhodného práva by mělo být to, že právní pořádek je blízký tomu dotyčnému manželství. Měl by být tedy určit, měla by být určitá vazba mezi manželstvím a právním rámcem. Vycházeli jsme z obvyklého e, místa pobytu jako základního faktoru, e, podle kterého si manželé vybírají rozhodné právo. A jak paní zpravodajka teď říkala, musíme se na to podívat ještě šíře. Byly by velmi řídké případy, kdyby se použil lex fori podle článku 4. To je ta, ten poslední bod v kaskádě. A my tedy se domníváme, že by tím nevznikly žádné problémy, protože v praxi by se to používalo velmi málo. Druhým cílem tohoto nařízení by bylo zvýšit flexibilitu tím, že se zavádí omezená autonomie stran. To znamená, že eh, obě strany, to znamená oba manželé, si mohou vybrat rozhodné právo. Dokonce ještě než se dostanou do té obtížné rozvodové situace. Takováto Předběžná dohoda by byla užitečná především v případě smírných rozvodů. A rovněž e, jsou zde další návazné faktory, které vycházely z jednání o prvním návrhu. To byly ty čtyři body, které tam jsou, včetně Fori. A zde bychom chtěli zdůraznit, že Lex Fori e, znamená Eh, právo eh, konkrétního soudu. A jaké, jaký soud to má být, eh, závisí na jurisdik, jurisdikci podle článku 2a. To znamená, že, zdáme, že zde máme určitý rámec, který dává určitou možnost a určitou flexibilitu vybrat si příslušné právo a toto rozhodné právo bude použito eh, soudem eh, podle eh, příslušnosti daného soudu. Tak se domníváme, že tento vlastně tato dvojí jistota nám zamezí tomu riziku, aby jeden z manželů nepřiměřeně spěchal k soudu nebo ne, rychle vybíral soud, protože, jak zde zaznělo, je to obvykle ten silnější manžel. A e, cílem je tedy zamezit nepřiměřenému spěchu k soudu. Dále zde máme pravidla, která eh, znamená, eh, eh, další pravidla, která znamenají, že jsou objektivní faktory, které jsou dané existujícím vztahem mezi manželstvím a soudem, u kterého se bude rozvod řešit. Takže to je tedy takový obecný balíček Chtěla bych výslovně říci, že na rozdíl od návrhu z roku 2006, který byl předložen komisí, to, tento návrh závr, ne, nedává návrhy, pokud jde o jurisdikci. Je to právě z důvodu posílené spolupráce, která může se zabývat pouze oblastmi, které nebyly pokryty legislativou. A vzhledem k tomu, že toto spadá pod AKI, tak proto o tom zde nehovoříme. Nyní se tedy zaměřujeme čistě na pravidla rozhodného práva. A dále je jsou zde samostatné instrumenty, samostatné nástroje, je zde více článků, více ustanovení v návrhu komise, než bylo v návrhu roku 2006 a v podstatě eh, toto tedy všechno vyplývalo ze jednání, která jsme vedli už minule. Velmi ráda jsem slyšela, že parlament a taky váš výbor chce pracovat rychle na této věci a my si opravdu myslíme, že by bylo užitečné a důležité si pospíchat, protože je to politická věc, která je otevřená už několik let od té doby, co komise předložila svůj návrh a domníváme se, že, se, že je to vypracováno, znění je takové, že je velmi opatrné a domníváme se, že budeme schopni najít řešení, které bude užitečné pro občany Evropské unie a že se nám to řešení podaří nalézt brzy. Děkuji ještě jednou parlamentu za vykonanou práci a nabízíme svou spolupráci i na další práci na tomto nařízení. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám, paní Mojnen. A nyní máme čas na diskusi. Paní Intveld, prosím. Uh, ja, voorzitter, ik, kan, uh, ik, ik hou het heel kort. Uh, ik, um... Dobrý. Dobrý den. Já Chtěla bych tedy zareagovat na co, co mm, tady řekla zpravodajka. Pár otazníků zůstává. Za prvé se ptám, zdali tento postup používáme poprvé. Opravdu potřebujeme vědět, jaký bude tady ten výsledek, že pokud například přistoupí nějaká nová země, všechno bude i nadále fungovat. Takže bychom se neměli příliš eh, opírat o tu stávající situaci a o těch 14 zemí, které jsou zapojeny teď, aby nevznikly problémy později, pokud se připojí další země. Za druhé, slyšela jsem vás i komisi, jak jste zmiňovali o tom, eh, o tom, jak se obrátit se rychle na soud a o té nutnosti ochraňovat toho, tu slabší stranu. Možná se mnou nebudete souhlasit, ale musíte si uvědomit také, že někdy může být v zájmu té slabší strany opravdu eh, obrátit se na soud. Takže i to musíme mít na zřeteli, když se díváme na ten návrh. Děkuji. Robert Lopez. Já bych chtěla ještě další informace týkající se tohoto nařízení, protože v diskusi nebyly některé věci jasné. Konkrétně jde o rezidenty třetích zemí v Evropě nebo o rezidenty, kteří mají národnost eh, jakékoliv třetí země a uzavřeli snětek ve třetích zemí a nebo eh, rezidentů Evropské unie, kteří uzavřou snětek ve třetí zemi a nebo s někým ze třetí země v Evropské unii. Zde se to týká článku 4. V článku 4, 3 eh, předpokládáme vzájemnou dohodu, což se nestává v těchto případech, protože především eh, jde o to, že ženy ve třetích zemích jsou diskriminovány a platil by článek 4. To znamená, že by se mohlo rozhodnout, tak jak se předpokládá podle eh, státu eh, bydliště, protože to by bylo důležité z hlediska integrace těchto osob. Gracias. Keller. Děkuji, paní Keller. Um, I would like... Děkuji. Já bych eh, ráda zjistila, nebo ráda bych se dozvěděla, eh, zdali je už eh, nějaká vyhlídka na to, že se k tomuto připojí více zemí. Zdali je tady, se dá nějak předvídat ten budoucí vývoj. Stotožňuji se s většinou věcí, ne ze všemi, které tady zazněly, které řekla paní zpravodajka. Eh, také o těch věcech, které stále chcete změnit, zejména o té eh, jaksi poučené volbě, ale pořád mám jednu otázku. Eh, otázka majetku, tak to není ošetřena, jestli jsem to dobře porozuměla, ale společný majetek je přece v obrovský problém a je to součást přece toho rozvodového řízení, takže jak tohle to bude ošetřeno? Pokud vím, tak nějaký postup existuje, ale je to velmi zdlouhavé. Takže to by bylo také dobré ošetřit otázku rozdělení majetku. Děkuji vám. Žádný další poslanec se nechce vyjádřit, takže možná krátká reakce ze strany komise na technické otázky a potom znovu zpravodajka paní Gebhardt. Děkuji. Eh, pane předsedo, velmi krátce byla otázka, zda jsou někteří další členové od té doby, kdy rada dostala tedy požadavek ne, nebo dostala ten souhlas. Nikdo, kromě těch 14, se nepřihlásil, ale věříme, že bude více států. A myslíme si, že se přihlásí tyto nové státy nebo další státy, jakmile bude přijato konečné rozhodnutí. Uh, Určitě tedy budou další a možná by bylo lepší, abyste si, kdybyste si uvědomili, že v tomto případě eh, to eh, rozhodování bude jiné, pokud jde o komisi, než je teď jeden po jednom. Pokud jde o současný návrh, jde o personální status rozvodu a komise připravuje návrh, o důsledcích na majetek, o důsledcích manželství rozvodu na majetek. Tam jde o takzvaný navržený režim manželství a zde rovněž eh, bude, eh, budou rozhodná pravidla a chtěli bychom, aby to bylo koherentní. Chtěli bychom, aby se dala použít stejná pravidla u soudu, jak pokud je o majetek, tak pokud je o rozvoj jaký, tak, jako takový. A rovněž jste se zmiňovali o péči o děti, případně alimentech. Tak toto samozřejmě se taky toho týká. Jsou zde různé sady, pravidel rozhodného práva z různých oblastí rodinného práva a chceme, aby všechny tyto oblasti byly koherentní. Takže velmi stručně jsem tím zareagovala na otázky a samozřejmě si poznamenáváme všechny připomínky, které v diskusi zazněly. Děkuji a dávám slovo paní Gebhardt. Děkuji poslední odpověď by mohla vést k mému velmi důležitému a dlouhému projevu. Myslím si, že by bylo opravdu úplně nejlepší, kdybychom měli konkrétní zákonník, který by se zabýval těmito otázky týkajícími se, otázkami tedy týkajícími se práva na péči, rozdělení majetku, eh, otázky týkající se elementů a tak dále a tak dále. To jsou otázky, která, které se neupravují Eh, v tomto nařízení. Tady jde opravdu pouze o to rozhodnout, které rozhodné právo bude aplikovatelné, které soudy se budou touto otázkou zabývat a na základě jakého práva bude dokončeno rozvodové řízení. Dnes je tomu ještě tak, že eh, o tom jste hovořila vy, paní Kalery, co se týče těch eh, majetkových eh, záležitostí, tak ještě stále nemáme žádné evropské právo, které by to upravovalo a proto je velmi dobré, aby existovala tedy ta informovaná dohoda tak, aby oba dva partneři vždy věděli, jaké dopady to bude mít na výsledek. To znamená, jaké dopady to bude mít na alimenty, na právo na peť a tak dále. To jsou tedy věci, které je třeba zohlednit a proto proto mi v tomto návrhu nařízení chybí eh, tento obsah. Já bych opravdu byla velmi, velmi ráda, aby to tam bylo, aby lidé opravdu věděli, na co se mají spolehnout, na co mají dávat pozor ve chvíli, kdy se budou eh, rozhodovat a kdy budou volit rozhodné právo. Tedy to, co je stanovené v článku 3. Tak to považuji opravdu za velmi, velmi důležité a v tom s vámi souhlasím. Jak to teď bude vypadat? Ptala se paní paní eh, Romero v souvislosti s otázkami integrace, tak to je něco, na co v tuto chvíli nemohu odpovědět. Já to budu muset ještě přeskoumat, budu se muset podívat na to, jak tedy vypadá ta situace se vztahy se třetími státy. Já se budu informovat tak, abychom eh, se, abych se k tomu mohla vyjádřit příště a abychom i tady našli co nejlepší řešení. Samozřejmě je to opravdu velmi důležitá otázka. Sofí, máš pravdu, může se stát, že to bude opravdu velmi důležité, nebo může se tady stát, že to bude ten slabší, kdo bude mít e, pravdu a kdo na čí straně bude právo. Většinou to bývá e, žena a je, to, je tomu prostě jednoduše objektivně tak, neříkám to, protože jsem žena. Jde o to, že v partnerském vztahu je vždycky vždy jeden eh, slabější a eh, většinou to nebývá právě ten slabší, který by eh, se snažil se nechat rozvést. To znamená, že jde o dost důležitý faktor, který musíme zohledňovat. Proto v článku 3 se hovoří právě o této informovanosti, která je zcela zásadní. Právě z toho důvodu, aby ten, který má lepší příležitosti a možnosti se informovat o tom nejvhodnějším právu a rozhodne se, tak proto se rozhodnu pro toto právo a e, tak to i navrhnu svému partnerovi. Takže přesně to je ten případ, ve který, ke kterému by nemělo docházet, kterému musíme zamezit. Já si myslím, že jsme v každém případě vykročili správným směrem a já v každém případě děkuji všem poznámkám, všech, eh, všem, eh, děkuji za všechny otázky, jistě se na ně ještě podívám a všechno pečlivě přeskoumám. Děkuji. Paní Gebhardt, myslím si, že tímto tedy eh, můžeme ukončit tento bod na pořadu jednání a návrhy Eh, pozměňovací návrhy se mohou předložit do 27. září, tak, abychom mohli ve výboru LIBE hlasovat 26. října. Pokud tento harmonogram vyhovuje, děkuji vám a přejdeme k následujícímu bodu. Bod číslo 11 je pozměňovací, eh, je změna nařízení 539 lomeno 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování měnších hranic výzum a seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Máme k tomu eh, zprávu paní zpravodajky Tani Fažon. Tam jde o návrh liberalizace vízového režimu s eh, Bosnou a Hercegovinou a Albánií. Na základě prezentace eh, na technických misí v našem výboru komise prezentovala Eh, svůj návrh na nařízení 27. května a nyní tady máme pana De Brauera, náměstka generálního ředitele DG eh, Justice a vnitro, který pohovoří o návrhu a dalších krocích postupu, především pokud jde o další mise, které se uskuteční teď v létě a také bude příležitost, aby se vyjádřili členové. Pan Brower. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že moje vystoupení bude poměrně stručné. Nastíním vám obsah těchto návrhů, jak jste již přede, předeslal, zapadají, vlastně navazují na tu smlouvu, kterou jsme ve vašem výboru již prezentovali v Dubnu. Takže vyvodili jsme závěry z tohoto zhodnocení a komise 27. Eh, května mm, předložila tedy komise tento návrh, který vám dnes předkládáme k posouzení a který bude předmětem vaší rozpravy. Cílem tohoto návrhu je zrušit vízovou povinnost pro občany Bosny a Albánie prostřednictvím eh, dokončení mm, nebo splnění určitých povinností, eh, které musíme ještě přesně eh, stanovit. Nemusím vám tady připomínat tu proceduru, byla stejná pro všechny země západního Balkánu, pro které eh, Evropská unie v Soluni stanovila jasný eh, závazek a vypracovala tu cestovní mapu. A tam také byla stanovena objektivní kritéria, eh, která musí ty partnerské země zapojené do tohoto procesu splnit. Závěrem toho vašeho hodnocení tedy mm, bylo, že eh, už by bylo na čase navrhnout takovéhle zrušení výzové povinnosti, ale musí tomu předcházet ještě jedna etapa, předběžná etapa nebo přechodná etapa, kdy zhodnotíme eh, pokroky, které eh, každá z těchto třech zemí splnila. U Albánie se jednalo o o rein, politiku reintegrace eh, albánských občanů, kteří se vrátili ze zahraničí, dále posílení eh, legálního nebo právního rámce boje proti organizované trestné činnosti a korupci a dále uvedení do praxe eh, právních norem, které souvisejí s, se zabavováním výnosů z trestné činnosti. Dále pro Bosnu a Hercegovinu eh, takže to první kritérium je stejné, jako platilo pro Albánii, totiž je to vytvoření a posílení jaksi kapacity eh, boje proti organizovanému zločinu a korupci. A ta dvě další kritéria jsou specifická a souvisejí eh, s harmonizací trestních zákonů eh, na úrovni entit v oblasti Brčko s celostátním trestním zákonníkem a potom tam bude ještě třetí kritérium, které souvisí s postupným jaksi naplnováním eh, toho akčního plánu z března 2007, mm, které se týká zavedení spolupráce při výměně elektronických údajů mezi policií a e, orgány trestního stíhání. To jsou jasná a objektivní kritéria a samozřejmě máme příležitost e, sdílet závěry e, této zprávy s bosenskými a albánskými úřady. Prověřování eh, jaksi pokroku, kterého tyto země dosáhly eh, v těchto oblastech, eh, probíhá prostřednictvím expertní mise přímo na místě. Ehm, datum bude stanoveno ve spolupráci s těmito zmíněnými zeměmi. Eh, cílem samozřejmě je, aby ty zprávy, které nám zašlou tyto expertní mise, mohly doložit, že tato kritéria byla už eh, naprosto splněna těmi zeměmi. Eh, byla zatím stanovena provizorní data pro tyto mise 5. až 8. července pro Bosnu a dále 12. až 15. července pro Albánii, ale ta data musí být ještě potvrzena do konce tohoto týdne bychom už právě měli dostat zprávy z obou těchto zemí. Pokud eh, bude dodržen tento časový harmonogram, tak bychom měli být s to eh, radě a parlamentu eh, na počátku září předat hodnotící zprávu komise, který jak si zhrne právě eh, stanovisko těch expertních skupin z těchto zemí. A potom bude na Radě a Evropském parlamentu, aby se vyslovili eh, poté, co se eh, podrobně obeznámí se situací v těchto zemích. Už jsem měla příležitost to několikrát přednést v tomto schromáždění. Jedná se o objektivní a přísný proces, který si klade za cíl uvést do praxe objektivní a významný politický cíl. Jedná se tedy o konkrétní naplnění politického závazku eh, vůči zemím tohoto regionu. Tak, jak se to stalo například v souvislosti se Srbskem a Černou horou a eh, bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie. Tedy naším cílem je i zde vytvořit eh, prostor volného pohybu, kde nebude eh, nutno používat víza. Eh, v průběhu celého tohoto procesu jsme my jako komise velmi úzce spolupracovali s kompetentními orgány těchto balkánských eh, zemí a také s představiteli vlád těchto zemí. Eh, obecně ji můžu říci, ještě samozřejmě ten proces neskončil, ale eh, to poučení, které už teď z toho můžeme vyvodit, je, že tato metoda byla opravdu významnou pákou reformy eh, v celé řadě klíčových oblastí v, těch, v těchto zmíněných zemí, ať už je to například eh, úprava cestovních dokumentů nebo um, jaksi kontrola uh, migračních uh, toků obyvatelstva nebo uh, ochrana práv menšin, boj proti diskriminaci. V každém případě došlo obrovským významným reformám v těchto zemích, samozřejmě s podporou Komise a členských států Evropské unie. S cílem eh, splnění a dosažení tohoto cíle, kterým je právě zrušení vízové povinnosti. Pane předsedo, jak jsem již předeslal, nejsme ještě úplně v cíli té cesty. Eh, některé etapy jsou ještě před námi ale vůbec nepochybujeme o e, upřímném e, jaksi angažmá těchto zemí a jejich představitelů. Uplatňujeme skutečně e, přesnou a důslednou metodu, kterou jsme vždy doposud používali a doufáme, že se budeme moci obrátit na Evropský parlament a radu s hodnotící zprávou v září tohoto roku. Děkuji. Děkuji, pane de Brauere. Eh, teď by se možná mohlo vyjádřit eh, španělské předsednictví. Paní Juste, prosím. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, protože za to je španělský kompromis a závazek vůči balkánským státům a z toho důvodu jsme také ve své době ještě za švédského předsednictví hovořili o Srbsku a Černé hoře jako e, státech, které by měly být e, na seznamu států, které již nepotřebují víza pro vstoupení do Evropské unie. A v tomto rámci také vítáme nové snahy, o kterých právě hovořil zástupce eh, komise. Vítáme tedy vše, co udělala eh, Albánie a a Bosna a Hercegovina, které se eh, také snaží dostat se do šengenského prostoru a dosáhnout toho ve chvíli, kdy dodrží samozřejmě všechny podmínky. Albánie a Bosna a Hercegovina tedy musí vytvořit správný základ pro to, aby Evropská komise a Evropský parlament mohli včasně rozhodnout takovým způsobem, aby občany těchto dvou států mohli využít osvobození od vízové povinnosti. Na posledním setkání v Lucemburku se o tom také hovořilo. Dnes eh, ráno také proběhlo první jednání v rámci radě, jednání všech zástupců členských států. Čekáme na výsledky hodnotících eh, misí in situ v těchto dvou zemích a eh, experti mají rozhodnout o tom, do jaké míry jsou v těchto dvou státech v tuto chvíli již podmínky pro vstoupení do šengenského prostoru dosahovány. A nyní je zpravodajka a pak stínová zpravodajka Tania Fajon. Fajon. Já jsem se dneska rozhodovala, že budu hovořit slovinsky, takže přejdu do slovinštiny a e, je to proto, že se cítíme opravdu velmi e, slovinsky e, a nakonec to bude zapsáno i Eh, v zápisu. Eh, chtěla bych poděkovat komisi a i radě za prezentace, které byly velmi podrobné. A já jsem zpravodajkou pro Bosnu, Hercegovinu a Albany a jsem velmi ráda, eh, kde, velmi ráda vidím, že komise předložila legislativní návrh týkající se zrušení víz Bosny a Hercegoviny a Albánie. Chtěla bych poděkovat za tuto vynikající spolupráci v komisi za španělského předsednictví i za spolupráci se stínovým zpravodajem. Rovněž bych chtěla poděkovat úřadům Bosně a Hercegovině a Albánii. Především eh, je to důležité pro náš výbor. A už jsme zdůraznili několikrát, že ten proces uvolnění vízového režimu pro západní Balkán by měl co nejrychleji být dokončen, eh, včetně eh, a zahrnujeme sem i Kosovo, které teď je mimo vízový dialog. Bosna a Hercegovina a Albánie se teď nacházejí v poslední fázi. Komise eh, potvrdila, že obě země dosáhly v uplynulých měsících velkého pokroku a předpokládám, že eh, členové mise, kteří přijedou ještě před eh, dovolenou eh, tento proces, tento pokrok ocení. To doufám, že budu moci potvrdit, že všechny země jsou připravené a plní všechny podmínky. Každopádně souhlasím s tím, že tato kritéria jsou hlavní podmínkou a musí je splnit všechny země, aby se mohl uskutečnit proces liberalizace vízové povinnosti. Jde především o mladé lidi v tomto regionu, kteří čekají na příležitost svobodně cestovat do Evropské unie. A někdy se mi zdá, že zapomínáme na fakt, že tyto země leží v našem bezprostředním sousedství a že čekají na příležitost, aby se přiblížili Evropské unii. Teď prožíváme dobu finanční krize a Evropská unie nemá zájem o další rozšíření, ale domnívám se, že je velmi důležité ukázat odvahu a politickou vůli, že jsme otevření Balkán, zemím západního Balkánu. Především až obě tyto země, nebo když obě tyto země splnily podmínky. A když jsme předložili ten návrh, tak jsem si říkala, proč bychom nemohli zmínit také datum. Loni v červenci Srbsko, Černá hora a bývalá eh, republika, eh, Jugoslávská republika Makedonie eh, dostali datum. A to ale nebylo zmíněno. Proč tomu bylo? Bylo to z důvodu neexistence politické vůle nebo jsou zde jiné důvody? Je žádost, abychom stanovili určitý časový rámec. Myslím si, že obě země potřebují určitou pobídku, pokud jde o datum. Je to vlastně jenom technický proces a tento technický proces proběhne Dříve v těch předchozích fázích jsme měli politický proces a situace v obou zemích je taková, že na podzim se tam uskutečnily volby, situace byla napjatá a situace se dokonce blížila bodu varu. mohlo se říkat, že byla kampaň proti tedy politickým eh, bodům, ale, a, ale teď se to uklidnilo. Trochu v Albanii je situace politická taky napjatá a ta situace vzhledem k tomu tedy, že je eh, napjatá, eh, tak možná taky Evropská unie trochu váhá s dalším rozšířením. A ale víza už jsou eh, blízko. A ráda bych vyzvala Evropský parlament a tento výbor, aby udělal všechno, co může, aby se hlasovalo o této zprávě v září. To znamená okamžitě poté, co bude zveřejněna zpráva expertů. A ráda bych požádala také Evropskou komisi, pokud je nebo zda je možné dostat hodnocení už na našem prvním zasedání, na naší první schůzi v září, která bude třetího, abychom mohli eh, hlasovat na druhém plenárním zasedání v září, protože máme závazek vů, eh, v radě, vůči radě, komisi, abychom eh, hlasovali co nejdříve, když tyto, až tyto země splní podmínky Jde totiž o volný pohyb osob, nejde o azyl nebo o pracovní místa, jde o to, aby se uvolnil výzový, režim, aby lidé, především mladí lidé, mohli volně cestovat a aby poznali Evropu. A proto bych vyzvala všechny vás, abyste tento proces, aby tento proces dospěl do zdárného konce co nejdříve. Děkuji. A nyní paní Koraca byl třed, eh, stínová zpravodajka. Eh, děkuji. Eh, víme, eh, jak moc to znamená pro obyvatele těchto zemí, Bosny, Hercegoviny, Albánie, ta možnost svobodně cestovat v zemích Evropské unie. A skutečně musíme obdivovat ten pokrok, kterého se těmto zemím podařilo dosáhnout. A tady nejde jenom o víza, má to daleko větší dopad na společnost těchto zemí a také na Mm, celou eh, evropskou rodinu. EPP eh, e eh, opravdu usiluje od začátku o zrychlení tohoto procesu liberalizace a snažíme se usnadnit ten proces, jak jen to bude možné v této sněmovně. <clears throat> Souhlasím s tím navrhovaným s tím navrhovaným harmonogramem. Důvěřujeme samozřejmě té zprávě komise. Komise nám eh, řekne, eh, že ta kritéria byla splněna. Je samozřejmě důležité, aby platila ta stejná kritéria jako pro ty další tři země. A my jsme zahájili ten postup s dalšími třemi zeměmi ještě dřív, než tady ta kritéria byla splněna. Ale opravdu mám důvěru v návaznosti na ta setkání, která jsem vedla s hm, představiteli Albánie a Bosny a Hercegoviny. Věřím, že skutečně udělají všechno pro splnění těch, eh, těch cílů. Eh, pane předsedo, takže i nadále jsem připravena spolupracovat s komisí, s paní spravdajkou a s dalšími, abychom skutečně do konce roku, bude to možné, dosáhli té liberalizace pro Albánii a Bosnu a Hercegovinu. Děkuji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 Děkuji, pane předsedo, tak já budu velmi stručná. Pouze sdílím názor zpravodajky. Myslím si, že je velmi důležité, abychom naše sliby dodrželi. Nedávno jsem byla v Bosně a chci říci, že je velmi důležité udělat všechno pro to, aby mladí lidé se dostali z té izolace, aby co nejdříve mohli co nejlépe a nejsvobodněji cestovat, aby se jim otevřeli obzory v minulosti minulém roce jsme vybízeli radu, my jsme také byli vybízeni, abychom Bosně co nejdříve pomohli. A já se připojuji k tomu, Eh, co eh, bylo řečeno o kritériích, že musíme používat opravdu stejná kritéria, také musíme stanovit určitou lhůtu, musíme říct, říct přesné datum. Eh, během druhého jednání v září si myslím, že bychom mohli se klidně jasně rozhodnout tak, aby existovala jasná evropská perspektiva také pro Bosnu Hercegovinu a také pro Albánsko to je v podstatě jediná perspektiva pro možné reformy v těchto státech. To je samozřejmě úzce svázáno také s tématem liberalizace výst. To znamená, že je velmi důležité, abychom takto pokračovali. Děkuji. A pan Busutil? Thank you, Mr. Chairman. Very briefly, I would... Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně chtěl bych podpořit to, co říkali předcházející řečníci, především pokud jde o datum. A také bych rád eh, zdůraznil historický význam toho, této schůze výboru, kde je tak málo lidí může se zdát, že jde o nevýznamnou věc, protože pro nás volný pohyb je něco zcela běžného, ale pro Eh, Bosnu a Hercegovinu a pro Albánii je to první krok k integraci do Evropské unie a možná si ani neuvědomujeme, jaký význam má tento krok, tato malá diskuse v tomto výboru. Mnoho z nich možná sleduje eh, tuto diskusi s velkým zájmem, protože pro ně je, to bude podstatná změna. Podstatně to změní životy těchto občanů. A jenom jedno varování, především pro úřady v těchto dvou zemích. Uvolnění vízového režimu eh, neznamená eh, eh, plný Eh, nebo úplně volný pohyb osob, který máme my. A neznamená to právo, které se bude prodávat občanům, eh, kteří mohou jet do Evropy, eh, studovat, pracovat, jako mohou občané Evropské unie. Toto je krok, ke kterému možná někdy dojde také, ale o tom se o ten nyní nejde. Takže je třeba opat, být opatrný, abychom nebudili ne, špatná nebo přehnaná očeko, očekávání, která liberalizace víz nemůže přinést. Eh, děkuji eh, vám, pane Busutile eh, máte pravdu, že jste a děkuji vám, že jste zdůraznil význam tohoto, této schůze, na které je tak málo lidí. A nyní komise paní de Brauer byla řada otázek na komisi, které čekají na reakci. Chcete zareagovat? Děkuji, pane předsedo. Jestli dovolíte, chtěl bych se vyjádřit alespoň ke, třema, ke třem bodům. Komise nestanovila datum tedy konečný termín eh, zrušení vízové povinnosti ve svém návrhu. Eh, není to opomenutí z naší strany, je to vědomé rozhodnutí, protože to zrušení vízové povinnosti nastane v okamžiku, kdy ta tři kritéria, která zatím obě země musí splnit, budou splněna. A kdy zákonodárci, tedy vy a rada, dospějí k názoru, že na základě komise byla tato kritéria skutečně splněna. Takže je v rukách parlamentu a rady, jakmile dostanou hodnotící zprávu od komise, aby rozhodli, kdy, aby tedy případně upřesnili, kdy tedy dojde ke zrušení vízové povinnosti. Za druhé, k naší zprávě. Paní Fajon zmiňovala schůzku ze 3. září. Nemohu v tomto okamžiku si zavázat komisi k tomu, že bude v té době k dispozici ta zpráva v písemné podobě. Nicméně si myslím, že pokud se to bude váš výbor přát, tak budeme moci do toho 3. září vám alespoň ústně sdělit, jaké jsou hlavní závěry té hodnotící mise. A samozřejmě eh, ta zpráva v písemné podobě by vám byla doručena později. A za třetí, a to je velice důležité, pane předsedo, eh, několik řečníků zejména pan Buzutil, se tady vyjadřovali o přesné působnosti nebo tedy o přesném eh, rozsahu eh, dopadu zrušení výsové povinnosti a o tom, že bychom se také měli vyhnout případným nedorozuměním. Eh, komise si je toho plně vědoma, ale vlády těch partnerských zemí, ať už je to Albánie nebo Bosna, Eh, jsou si toho také dobře vědomi. Takže proto v obou případech úřady těchto zemí zahájily informační kampaň, eh, tak aby zabránili jaké, eh, jakémukoliv nedorozumění tak aby tedy jasně občanům vysvětlili ta práva, která vyplývají ze zrušení vízové povinnosti a zároveň ty hranice, eh, která, mm, které to bude mít, to znamená to, co bude možné a co nebude možné. Jakmile dojde ke zrušení vízové povinnosti, to je naprosto klíčová součást celého tohoto eh, nástroje. A je to důležitá etapa z pohledu komise. Eh, kterou vlády obou zemí už eh, zahájily. Eh, víme, že třeba na, na začátku tohoto roku došlo k určitému vývoji, pak ta situace byla rychle napravena. Vlády obou zemí tu situaci rychle napravily, ale tam se právě začalo, začal šířit taky spači, špatný výklad eh, dopadu toho zrušení vízové povinnosti. Takže vlády obou zemí skutečně zahájily informační kampaně a to nás jaksi uklidnilo a můžeme z toho usuzovat, že eh, nějaké ty excesy, ke kterým došlo na začátku tohoto roku, se nebudou opakovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Debroverovi. Chce se někdo dále vyjádřit k tomuto téma? Možná zpravodajka, paní Fažon. Eh, Šetá ta dodatna pojasnila Um, ehm, želila by No ještě eh, dodatečné vysvětlení ráda bych eh, potvrdila to přání, které máme, zda bychom tu zprávu mohli dostat začátkem září, hned po návštěvě expertů. Kdyby bylo možné, to prosím za, zapsat eh, v zápisu a rovněž Vítám to, co bylo řečeno. Informační kampaně v obou zemích proběhly a myslím si, že se tam stále zvyšuje povědomí mezi lidmi. Lidé si uvědomují, že to je volný pohyb s určitým omezením. A jež dále bych chtěla znovu vyzvat všechny nás, abychom stanovili určitou dobu před dovolenými, já sama mám starost s tím datem, protože eh, komise eh, datum napřed stanovila, ale nakonec žádné nemáme a to mě máte. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Nejsou žádné další připomínky. Spravodaj eh, předloží eh, zprávu na následující schůzi výboru Libe 12. a 13. července a eh, pozměňovací návrhy se musí předložit před eh, misemi, které předloží své výsledky koncem léta. Takže to na, tím se můžeme dostat k následujícímu bodu číslo 12, což je stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněného radou oddíl 3 komise. Tento bod se týká prezentace mého druhého pracovního dokumentu rozpočet na rok 2011. Já jsem ho vypracoval jako navrhovatel za výbor eh, LIBE. Ten eh, návrh stanoviska vám byl dát, dán k dispozici a chci se zmínit jenom o hlavních prvcích tohoto návrhu stanoviska. Jak víte, je to návrh stanoviska, které výbor eh, LIBE směřuje na rozpočtový výbor. Tento návrh stanoviska spolu se změnami rozpočtu byl dán k dispozici všem a chceme o něm diskutovat na další schůzi výboru Libe 12. a 13. července a hlasování by mělo být 2. září, protože to je jediná možnost, Vzhledem k tomu, že musíme předložit stanovisko rozpočtovému výboru 8. září a budeme mít předtím 8. zářím pouze jednou schůzi a ta bude toho 2. září. A pokud jde o lhůtu pro pozměňovací návrhy, pokud chceme, aby byly přeloženy do všech oficiálních jazyků, ve kterých se volí, potřebujeme je do 18. srpna, což jsou dovolené, ale pokud se shodneme v tom, že nemusíme mít všechny přeložené, můžeme lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů posunout na 26. srpna 12 hodin v poledne. Pokud tedy souhlasíte, pak Můžeme tedy eh, stanovit tu lhůtu na 26. srpna 12 hodin poledne. A pokud jde o výklad toho návrhu v tom dokumentu, který jsme tedy dali k dispozici. Tam se hovoří o vážné ekonomické a finanční krizi, která postihla řadu států a rovněž se tam hovoří o kontextu možných rozpočtových omezení. Rada je velmi pravděpodobné, že rada sníží rozpočet navržený na rok 2011 a proto musíme velmi opatrně stanovit své priority. Jak víte, eh, počet pilotních projektů a přípravných akcí rostl. Máme 14 eh, pilotních projektů a eh, předběžných akcí, což je velmi mnoho. Loni jsme měli dvě přípravné akce a jeden pilotní projekt a pokud jde o tu část rozpočtu, která přísluší výboru LIBE, musíme stanovit priority, protože nebude možné přijmout všechny ty přípravné akce a pilotní projekty. Pokud jde o programy, myslím si, že stojí za to se konkrétně zmínit o třech odstavcích. Za prvé, jak je to obvykle, agentura Frontex a revize jejího řádu, pokud jde o získávání materiálu. Zde se navrhuje nárůst rozpočtu pro celou kapitolu týkající se výboru LIBE a konkrétně u Frontexu tady jde o zvýšení rezervy, která by se mohla odblokovat, pokud by Frontex o to požádal. A zde je, dochází k situaci, kterou známe z minulosti o e, nevykonání rozpočtu, protože nebylo možné realizovat původně předpokládané položky. A další bod, o kterém bych se chtěl zmínit, je agentura, Evropská agentura pro lidská práva. To je velmi podstatná položka rozpočtu. Není možné eh, te, podstatný nárůst, který mají eh, realizovat, ale Každopádně si myslím, že je třeba zvýšit do určité míry eh, tento rozpočet, protože tato agentura se rozvíjí, Libe to podpíří, podpoří, není možné zvýšit o 50 ale minimum, které navrhujeme, je 5 proto jsou zde určité změny, které se zaměřují na posílení rozpočtu a v tom bychom měli být otevřeni této žádosti. Já po té, co jsem vyslechl určitou určité projevy vůli, vůle, si myslím, že o tom můžeme e, uvažovat. A pak je ochrana údajů. E, předseda článku 29 a minulý předseda skupiny a současný předseda skupiny nás informovali o obtížné eh, situaci pracovní skupiny k článku 29. Členové výboru se ptám, zda souhlasí s podporou rozpočtu eh, skupiny týkající se ochrany údajů a kompetentních služeb. Podpořili bychom tak jejich návrhy a nyní tedy otevírám diskusi pro všechny, kteří se chtějí k této problematice vyjádřit. Takže pokud souhlasíte, budeme teď diskutovat o tomto návrhu stanoviska. Možná na začátek bychom eh, mohli si poslechnout komisi. Paní Pariat je přítomna, prosím. Paní Pariat, pokud se chcete vyjádřit, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tento úvod Ehm, pár slov ještě úvodem z mé strany. Ehm, pokud jde o eh, ty pilotní projekty a tu přípravu, tak eh, mi nezbývá, než tady uvítat vaši obezřetnost a eh, určitý jaksi rezervovaný přístup, když se snažíte si omezit ty pilotní projekty a tu přípravnou fázi. Chtěla bych také tady připomenout, že v rámci těch stávajících programů máme buď možnosti vést nějaké společné akce, nebo vyhra- můžeme si také vyhradit eh, rozpočet na eh, technickou podporu, eh, z něhož potom můžeme některé akce financovat a určité um, programy mm, mohou být financovány, které vlastně zapadají i do rámce tohoto eh, pilotního projektu. Takže jsme dostali seznam ze strany mm, generálního ředitelství pro rozpočet. Teď eh, připravujeme odpověď na tento návrh. Ehm, tu odpověď samozřejmě zašleme generálnímu ředitelství pro rozpočet a zároveň také vám. Ehm, jak jste už upřesnil, bylo by vhodné se nějak shodnout na tom, v čem spočívá přidaná hodnota a na tom, co už je součástí těch našich programů a to, co nemůže být teď financováno z toho rozpočtu, který máme k dispozici. Pokud jde o Frontex, možná ještě taková poznámka na vysvětlenou mm, k tomu způsobu, eh, jak byla formulovaná ta žádost o tu rozpočtovou položku. Jak víte, Eh, už eh, počítáme s tím eh, rozpočtem a s tím stropem na to příští rozpočtové období. A za druhé, samozřejmě při těch výpočtech také přihlížíme k těm částkám, které nebyly vynaloženy v průběhu loňského roku. Tam by to tam bychom tedy vlastně mohli tyto částky přidat eh, k tomuto roku. Takže eh, tímto způsobem byl vypočítán rozpočet Frontexu. Je pravda, že eh, tam vím, že pro ten letošní rok se počítá s 85,5 miliony a na rok 2011 se počítá s 80 miliony. Máme tam přebytek přibližně 6 milionů euro v tomto okamžiku, to jsou tedy rezervy Frontexu a ty musí být vyčerpány ještě dříve, než eh, budou eh, jak se čerpány ty, ty částky vyčleněné pro Frontex. Počítáme také se zmrazením počtu pracovníků Frontexu. Je tam 44 neobsazených míst v tu chvíli ve Frontexu. Takže pokud, dokud jsou tato místa neobsazena, tak eh, jako je, je těžko možné eh, žádat eh, další, eh, další částky z rozpočtu. Takže myslím, že ten přístup je naprosto korektní a umožní nám jednak sledovat, jak se situace vyvine a zároveň budeme moci jaksi zavčasu dát vědět, zdali tyto eh, částky budou moci být i uvolněny nebo ne. Pokud jde eh, o tu agenturu pro eh, základní lidská práva, tady opět sdílím váš obezřetný přístup. Stejně tak jako v případě Frontexu, takže sledujeme ty částky, s kterými se počítá v rámci v rámci toho rozpočtu na další období. <laughs> Ehm, Samozřejmě sledujeme dobré využívání eh, těchto rozpočtových prostředků a jsme spokojeni s prací, kterou ta agentura odvádí v souvislosti sběru eh, údajů. Takže v tomto okamžiku mm, se nějak nezdráháme navýšit rozpočet této agentury pro ochranu základních lidských práv. Samozřejmě pokud se jedná o rozumný rozpočet, který skutečně eh, odpovídá potřebám ten, této agentury. Eh, také zvažujeme možnost eh, dodatečného financování prostřednictvím začlenění nějakých aktivit ze třetího pilíře, kde počítáme s částkou okolo 2 milionů eur. Takže myslím si, že ten opatrný přístup, který jste zvolili, pokud jde o zvyšování tého rozpočtu agentury pro eh, ochranu lidských práv, má naši podporu. Pokud je o pracovní skupinu pro článek 29, eh, rozumím tomu tak, že tato skupina také má své potřeby. Eh, teď Eh, diskutujeme s předsedou této pracovní skupiny. Eh, nicméně musím připomenout, že značná část financování této práce je financována z té eh, takzvané globální obálky, kterou tedy eh, komise vyčlenila pro všechna generální ředitelství, pro vlastně organizaci a práci eh, těch pracovních skupin a tam skutečně ty prostředky jsou značně omezené, takže musíme je vynakládat opravdu s rozumem. Děkuji vám, pane předsedo. Merci. Mr. de Camp. Van de Camp. Pan Van de Camp, prosím. Gracias, senor. Um, ehm, op de eerste plaats wil ik... Uh... V první řadě bych velmi rád poděkoval. Poděkoval vám také bych vám rád pogratuloval za velmi vyváženou zprávu. Myslím si, že je velmi promyšlená, velmi výva, vyvážená, co se týče tedy eh, identifikace periory, takže to bylo to první. A dále několik otázek. V první řadě tyto pilotní projekty a ty připravované aktivity. Já jsem to pochopil tak, že jste dostali, nebo jsme dostali hodně žádostí o pilotní eh, projekt. A já se chci zeptat tedy, jakou eh, máme strategii. Tedy jak budou tyto tyto projekty LIBE mimo rámec rozpočtového výboru minimálně uznávány. Je mi jasné, že se nad tím musíte zamýšlet. Dále, co se týče těch úspor, protože vy jste hned na začátku řekl, že je třeba trošičku šetřit i ze strany Evropského parlamentu a já jsem chtěla vědět, zdali tyto úspor, zdali tato úsporná opatření mohou být nejdříve námi proskoumána, zdali tedy uvidíme předtím, než budou aplikována, zdali budeme muset šetřit velmi, velmi mnoho, protože samozřejmě budeme muset šetřit, ale je třeba si jasně stanovit priority. Co se týče Frontexu, tak ano, tak jsme si vyslechli, jaká je právě situace Frontexu. Slyšeli jsme o rozpočtu. A co se týče té agentury pro základní lidská práva, tak já eh, rozumím vaší zdrženlivosti, ale co se týče těch 5%, eh, tak to je první krok. Eh, a já si myslím, že my jistě budeme podporovat jakékoliv další možné navýšení. Takže to je vše, co jsem chtěl, jak si říct v reakci na vaší zprávu. Děkuji vám. Paní Keller? Děkuji vám. Já mám několik otázek a připomínek. Tento pracovní dokument mě překvapuje. Teď, když se podíváme na první věc, na stránce dvě píšete o o položkách bodu 9 a potom se tady říká, o třech, se tady hovoří o 3,7 milionech na uprchlíky alokovaných a tenhle ten fond, pokud vím, se nikdy nepoužil od té doby, co byl vytvořen, takže si říkám, zda je užitečné, abychom ho pořád měli. Pak je tady Frontex, jak už eh, to zde taky zaznělo, Frontex 10 milionů euro eh, nechal vlastně stranou, nevyužil, takže si myslím, že bychom měli uvažovat o tom, proč ty peníze nevyužili, nebo zda tedy opravdu potřebují více peněz, nebo zda bychom ty peníze spíš neměli eh, jim vzít, nebo jejich rozpočet zkrátit, protože ty peníze nepotřebují. A potom k pos poslední stránka toho pracovního dokumentu číslo 5. Tady mi není jasná jedna věc. 3 e, miliony, miliony vedlejších příjmů zase v souvislosti s Frontexem. Nevím, co tady ty příjmy znamenají. Zda to je to, co zbylo z předchozího roku, nebo co to je. A pak ten druhý dokument pracovní. K tomu mám následující otázky je to agentura pro základní práva. Dostali jsme od nich požadavek, že chtějí více peněz a řík, Říkali jsme, vhodných by bylo 5% a já si říkám, zda se udělalo nějaké hodnocení v rámci Lisabonu, co potřebují a proč zrovna těch 5% jako doporučení, protože se zjistilo tedy, že budou o 5% mít větší pracovní zátěž a nebo vlastně jakou, okolik procent budou mít větší pracovní zátěž, proč potřebují víc peněz a okolik potřebují víc peněz. Takže to je zhruba všechno, ale potom ještě agentura interoperační řízení těch velkých eh, IT systémů, tak zde je spousta peněz alokovaná na agenturu, která ještě ani nevznikla. Pak tady je kancelář na podporu e, azylu, k tomu jsme hlasovali a tady tahle ta agentura pro řízení IT systému ještě nebyla ani ustanovena. Takže je otázka, zda máme tam dávat nějaké peníze, eh, dokud ještě vlastně neexistuje a eh, zda jim dá tu částku, kterou chceme, protože třeba ta kancelář pro uprchlíky nebo eh, pro azyl jenom měla polovinu peněz v prvním roce své činnosti. Takže to jsou tedy mé otázky. Pan Busutil. Thank you, Mr. Chairman, and thank Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za vaši prezentaci. Eh, já bych chtěl ještě eh, přidat několik komentářů k těm, které tady už zazněly. Když se dívám na ten váš dokument, tak tam vidím, že v roce 2009 jsme tam měli dva pilotní projekty, v roce 2010 máme dvě přípravné akce a jeden pilotní projekt. Mm, musíme skutečně být stále přítomní v těchto těch důležitých oblastech jako výbor. A to je možná také ta, mm, jak se ta zpráva, kterou bychom měli nějak rozšířit v, celé, v celém tomto výboru, a že skutečně nám záleží na tom, aby náš výbor Libe byl zapojen do této oblasti a tak, aby rozpočtový výbor nepřehlížel naše žádosti. Vím, že ty žádosti byly předneseny. Samozřejmě bude důležité se vyslechnout stanovisko komise. Jsem si jistý, že další žádosti budou vzneseny eh, v čase svém a je důležité, abychom se sladili mezi jednotlivými frakcemi a zvolili nějaký, eh, pokud možno jednotný přístup k těm přípravným akcím Frontexu. Nejsem si úplně jistý, zda jsem naladěný na stejnou vlnu jako komise, pokud jde o Frontex. Z toho jednoduchého důvodu, že my jsme eh, že čekáme vlastně na eh, tu revizi mandátu Frontexu. Já jsem zpravodajem této zprávy a Frontex teď bude oprávněn vlastně získávat vlastní finanční prostředky buď z pronájmu nebo z, nebo z nákupu a, někdo by, a člověk by jaksi čekal, že tady budou nějaká ustanovení, která jak si toto budou reflektovat v tom nadcházejícím rozpočtu. Tak abychom nepromarnili celý rok, protože v roce 2011 Eh, tam žádné takové ustanovení vlastně nebude. Takže myslím, že je důležité pro komisi a pro Frontex, aby nám sdělili, co přesně eh, plánují eh, z finančního důvodu, tak aby ty, tato pravděpodobná ustanovení tedy vstoupila v platnost. Pokud jde o ten úřad pro azyl, já tomu rozumím tak, že ředitel nebyl vůbec ještě ani jmenován a zajímalo by mě, jestli by nám komise mohla říct něco víc o tom, jak hodlá využít rozpočet, který už byl odhlasován na letošní rok. A jak bude vypadat nějaký časový harmonogram, eh, tak aby tento úřad vůbec byl ustaven a fungoval eh, do konce tohoto roku, protože jinak přece moc nemá význam diskutovat o rozpočtu pro tento úřad, když ten úřad ještě vůbec eh, fakticky neexistuje. Pokud jde o ty programy v oblasti solidarity a řízení migrace, mm, tady eh, dochází k zajímavému navýšení mm, u toho fondu pro mm, externí hranice, integrační fond a také uprchlický fond ale trošku mě znepokojuje nedostatek analýzy a nějaké mm, revize těch programů a taky nedostatek informace a informovanosti Evropského parlamentu o tom, jak ty finanční prostředky, které rok co rok jsou schvalovány pro tyto oblasti, jak jsou ty peníze využívány v praxi, jestli jsou vynakládány opravdu účelně. Takže to bychom opravdu rádi věděli. Už jsme eh, na to narazili mnohokrát na toto téma a myslím, že je pro nás opravdu důležité, abychom ty informace dostali co nejdříve. A konečně k té agentuře pro lidská práva. Pokud eh, bude vznesena žádost o navýšení rozpočtu této agentury. Můžeme být samozřejmě velkorysí, nicméně ta žádost musí být nějak eh, opodstatněna. Děkuji. Bien, gracias. Děkuji. A jak jsem eh, se už zmínil v tom krátkém úvodu, tak teď máme v kontext, jako kontext ekonomickou krizi. Takže členské státy přes radu eh, budou asi zastávat stanovisko rozpočtových restrikcí a rovněž vstoupila v platnost Lisabonská smlouva která nám vytváří nový rámec a nová pravidla hry. Měli jsme takovou předběžnou fázi pro vyjádření stanoviska výboru Libe, Libe výboru eh, výboru, rozpočtovému výboru, eh, pokud jde o oblast justice a vnitra. A my v rámci Eh, našeho, naší práce budeme pro jedno člení, čtení eh, v parlamentu a v radě, jak a budeme to předkládat jako aktéři legislativního procesu eh, s, od, s ohledem na smlouvu o fungování Evropské unie. Takže se zaměříme na čtení eh, v parlamentu a ve radě a eh, příslušné dohodovací řízení mezi těmito institucemi. A Navrhuji tedy úzkou spolupráci se stínovým zpravodajem, kterým je panem Vardek Van de Kat a další stínová zpravodajka, eh, paní eh, a, a, a pan Alvaro eh, je taky jako stínový zpravodaj, tak my všichni bychom se měli sejít a definovat priority, protože, jak vidíte, v této první zprávě jsem se brzdil a nehovořil jsem o těch prioritách. Máme zde 14 přípravných akcí, jsou zde projektu podle 3A a myslím, že bychom všichni se měli sejít a shodnout se na prioritách, které na kterých se tedy shodnou jednotlivé politické skupiny, abychom společně je protlačovali. Takže toto je tedy taková první a základní etapa vzniku lisabonských institucí a jejich funkce a proto máme tedy informaci, která je co nejpřesnější a kde se pojednává o problémech realizace a nebo nedostatku přímo tedy využití prostředků, ať jde o eh, kontrolu eh, hranic, dále SIS druhé generace a rozpočtu, který byl přidělen agentuře Frontex. Zdá se mi, že ještě máme čas v červenci na dialog s komisí abychom stanovili návrhy na rozpočtový nárůst, který by byl přijatelný i v kontextu krize. A je jisté, že rozpočty v oblasti justice a vnitra, tedy v příslušných oddílech nebo v příslušných částech vzrostou o 12 zhruba 12,8 A myslím si, že všechny agentury zvýší eh, rozpočet poskytnutý podle jejich požadavků s výjimkou agentury pro základní práva, protože ještě jsme vlastně nezjistili, proč by se ten rozpočet měl zvýšit a zdá se nám, že ten požadavek je neúměrný, protože jde o 50% meziroční nárůst. Když to srovnáme s předchozí rozpočtovou položkou. Proto by tedy bylo podle mého názoru rozem, rozumné předpokládat určitý nárůst rozpočtu, ale budeme otevřeni dialogu s touto agenturou. Požádali, požádám o eh, jednání s nimi abych, abychom zjistili, proč je ten nárůst tak velký, protože není možné dát 10 milionů euro navíc, když se podíváme na 2 miliony, které teď mají k dispozici. Takže mně se zdá, že opravdu nemůže být nárůst větší než o 5 a pokud jsou politické skupiny ochotny tento návrh podporovat, tak se podíváme, jak se podaří začlenit tento nárůst rozpočtu pro všechny položky, které jsou Eh, vyčleněny na eh, justici a vnitro. Takže o tom budeme jednat se, budu jednat se stínovými zpravodaji, abychom příště, až budeme o tomto tématu jednat v červenci, abychom již mohli stanovit, jaké jsou priority stávajících programů podle těch kritérií, na kterých se shodneme. pokud jsou nějaké připomínky ze strany komise. Yes, the commission. No. Komise, prosím. Pochopil jsem, že máte dotaz. Ano, byla tu ještě jedna otázka, která byla pro mě a já se pokusím na ně odpovědět. Podíváme se tady na to. Byla to otázka paní Kellerové, která se týká e, použití zdrojů Frontexu. A e, můžeme to vysvětlit. Šlo o požadavek států spozdit e, financování zrealizovat společné projekty někdy trvá velmi dlouho a proto občas dochází ke spoždění ve financování a také ve výkonu. Takže kvůli tomu tady máme ty zdroje. Co se týče těch assigned revenues, těch eh, asignovaných příjmů, pokud tyto peníze nebudou využity, tak je třeba podat žádost tak, aby tyto peníze byly znovu zaintegrovány do společného eh, rozpočtu. A je třeba vždy určit, odkud tyto peníze proudí. Takže peníze, které nebyly Frontexem využity, jdou zpátky do rozpočtu, ale jsou určeny opět pro Frontex. Ještě předtím, než tedy přijdou ty další asignované eh, prostředky. Takže proto se jim říká také assigned revenues. Co se týče té agentury EASO a nebo to, co se týče tedy té, eh, těch informačních technologií, tak my si myslíme, že pokud ten legislativní postup bude pokračovat tak, jak si myslíme, tak si myslíme, že tato agentura by mohla být zřízena v roce 2011 a od té chvíle bychom také mohli začít s náborem personálu a proto tyto příjmy musí být eh, v rezervě ještě předtím, než budu, bude přijato konečné rozhodnutí. Eh, co se týče otázky pana Busutila, přeskum mandátu agentury Frontex komise chce postupovat opravdu opatrně s tímto rozpočtem. Chce být velmi opatrná u této agentury stejně jako u všech ostatních, protože my chceme, aby všechny peníze byly využívány co nejefektivněji a abychom se poučili ze všech předcházejících programů. Samozřejmě, že bychom mohli také přistoupit k rektifikovanému dodatečnému rozpočtu ve chvíli, kdyby tato agentura se vyžádala další prostředky na získání eh, nějakého pracovního materiálu. Co se týče fondů, na podzim se očekává eh, středně doba, do středně dobí, eh, že bude, proběhne středně dobý přeskum. Nicméně tady došlo ke zdržení, protože ten právní základ byl aplikován příliš pozdě. To znamená, že se tady začalo chvilku před koncem 2008. To znamená, že na konci roku, na podzim, by to, tento přeskum měl proběhnout a na konci roku bychom tedy měli mít všechny informace týkající se těch fondů, o které se eh, zabýval nebo zajímal pan Busutil. Si les parece, pokud tím budete souhlasit, pane Van de Kampe. Budeme pokračovat dál v jednání se stínovými zpravodaji a na dalším plenárním zasedání ve Štrasburku se můžeme setkat, to znamená pan Van de Kamp, stínový eh, zpravodové, paní, pan Alvaro a budeme se moci tomu tím zabývat trošičku detailněji tak, abychom mohli co nejdříve předložit stanovisko, které u kterého budeme očekávat tedy souhlas všech politických skupin a kterým také eh, výbor Libe vyšle zprávu nebo takový signál rozpočtovému výboru. Ano, pane Vandekampe? ještě jedna krátká připomínka. Já souhlasím s paní Keller, to znamená, abychom ještě abychom se ještě eh, setkali se zástupci té agentury pro základní práva, abychom věděli, jaké mají potřeby. Ano, samozřejmě, já jsem se o tom sám nezmiňoval a jenom jsem dostal to sdělení agentury, kde je žádost o 50% nárůst rozpočtu a proto si myslím, že potřebujeme odůvodnění, proč tomu tak je, abychom posoudili, zda to je rozumné, zda to je odůvodněné, zda to vůbec je schůdné v rámci toho rozpočtového scénáře, který máme a navrhuji, abychom se setkali s ředitelem agentury panem Jeromem, který o to požádal a hned potom eh, dám, rozešleme oběžník eh, všem koordinátorům a členům, aby členové výboru eh, mohli posoudit důvody tohoto požadavku a zda je ten požadavek reálný nebo ne. Pokud eh, s tím souhlasíte, myslím si, že to je vše pro dnešní den a nyní se rozloučíme se všemi, kteří nejsou eh, členy nebo nejsou eh, oprávněni se účastnit schůze koordinátorů, která se uskuteční za zavřenými dveřmi. Všichni tady nejsou, nevidím pana Alvara, nevidím eh, paní Moraes, takže je zavoláme a rád bych co nejdříve začal se schůzí koordinátorů a zítra v 9 hodin znovu eh, se sejdeme se zástupci španělského předsednictví. Bude zde přítomen pan Rubalkaba, ministr vnitra, a pan Kamaňo, eh, ministr spravedlnosti, takže zítra v 9.